Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, zahajuji dnešní zasedání. Pořad jednání máte k dispozici a bude přijat, pokud nebude mít nikdo žádné námitky. Zdá se, že nikdo námitky nemá. Sdělení předsedy tam také nic nemáme. Jsme u bodu 3, což je příprava po volební revize víceletého finančního rámce 2014 až 2020, příspěvek parlamentu předcházející návrhu komise. Ehm, navrhovatel je Marian Jan Marinesku a tím tomu předávám slovo, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. Takže Tady bylo předloženo, měli jsme na stole dost eh, pozměňovacích návrhů, um, diskutovali jsme o kompromisech se všemi dalšími politickými skupinami a mám za to, že v tuto chvíli nestojíme před žádnými závažnými problémy. Bavíme se o možnosti eh, získání prostředků z fondů, které byly převedeny na EFSI, jsou to ty fondy proti, pro CEF a samozřejmě možnost ehm, opravných rozpočtů, eh, případně žádostí o další eh, prostředky pro eh, Connecting Europe Facility, protože se ukázalo, že existuje mnoho projektů, které již bylo předloženo v rámci nabídkových řízení, které byly realizovány doteď Samozřejmě je také důležité zajištění fondů pro eh, program Galileo, neboť to je vesmírný eh, program, který má značný význam i pro oblast dopravy. Žádáme také koordinaci pro region Dunajský a další makroregiony, to znamená Balské moře, Černé moře, protože tam vidíme určité synergie. Rovněž žádáme, aby v rámci eh, oprav rozpočtu se v budoucnu předpokládalo s transferem přebytků a nevyužitých částek z jednoho roku na další roky, tak aby se využil rozpočet schválen v roce 2013, pokud jde o eh, platby tak, aby tedy byly využity prostředky eh, stoprocentně. Tolik snad nejdůležitější eh, body. Eh, v neposlední řadě chci zmínit také cestovní ruch a chci poděkovat všem kolegům a kolegyním, zpravodajům a dalším zpravodajkám z jiných politických skupin za podporu a za velmi kvalitní spolupráci. Děkuji. Děkuji. A nejdříve stínový zpravodajové. Takže pan Peninský, ovšem ten zde není. Takže pan Tomášik ten zde rovněž není. Tak tedy Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste hovořil tak stručně, tak to mám víc času. Děkuji Marianovi za Marianovi, ehm, panu Marinesku za jeho práci um, a chci eh, vyzvihnout práci, kterou jsme, které jsme se spolu podojeli, s tím, že jsme dospěli k 13, jestli si dobře vzpomínám, kompromisům, eh, které získaly naší podporu. Myslím, že jeho zpráva bude předmětem um, široké podpory. Jen několik úvah o obtížnosti vytvoření víceletého finančního rámce pro tento rok v Evropě, i když eh, stěží, eh, tedy horko těžko eh, zvládáme situace i v kontextu několika měsíců, a tady hovoříme o ročním rozpočtu, čili je jasné, že je to velmi omezující rámec, který znamená de facto snížení rozpočtu a ještě z perspektivy stávajících Eh, následných krizí to eh, představuje velký problém. Čili eh, pokud jde, aby to byl, byla skutečně revize a nejenom prostě prostý přeskum, by bylo dobré, abychom přistoupili k možná k určitým um, operačním krokům. Pořád doprava je tu uh, takovým ošklivým káčátkem v Evropě. Přitom je potřeba ji podpořit a to v zájmu um, růstu a to jak, um, protože má přímý dopad na ekonomickou aktivitu, ale i nepřímý. Je to každopádně, um, je tu téma naprosto nezbytných investic do dopravních infrastruktur. A jak řekl Marian, všichni um, stínoví zpravodajové zdůraznili, že ne příliš dobře vnímáme tu konfiskaci prostředků um, CF um, ve prospěch Junkrova plánu, přičemž um, v podstatě dva projekty teď úplně vyčerpaly um, prostředky a to navzdory obrovské mm, e, účinnosti tohoto mechanismu. Bude to velice zajímavé, protože komise by nám měla vysvětlit, jaké jsou tedy ty projekty EFSI na eh, poli dopravy. A my budeme velmi pozorně naslouchat, zda ty projekty, které eh, nakonec eh, bude podporovat Evropská investiční banka nebo zpráva EFSI, mají opravdu evropskou přidanou hodnotu a jestli tyto projekty vychází vstříc našim zájmům, jaká je jejich adicionalita, čili přidaná evropská hodnota nemůžeme se spokojit s finančním rámcem, který eh, by eh, nebyl eh, přínosný a tato dezalokace fondů může mít negativní dopady na dopravní infrastrukturu v Evropě. Bude těžké, jak operovat dál několik let s prázdnou kasou se všemi problémy, které, před kterými stojí některé velké evropské infrastrukturní projekty a je, bude těžké udržet, aniž bychom k tomu eh, používali jakékoliv dotace. Um, takže tolik eh, k, k tomuto aspektu Marianovi, Marianovi zprávy a, eh, a dále tedy otázka cestovního ruchu, kdy um, Řekl bych, že nástroj eh, finanční není eh, vůbec eh, vhodně přizpůsoben řízení Evropské unie, zájmu Evropské unie. Finanční regulace není uspůsobena smetu rukojmími plánovacího systému, který skutečně trošku odkazuje či e, připomíná pětiletky sovětského systému, kdy jak si vzpomenete, to bylo naprosto eh, nemožné eh, uřídit a využít. Takže já doufám, že místo pouhých přeskumů eh, dojde ke skutečné revizi, ehm, ke skutečným změnám finančního rámce i z hlediska vlastních zdrojů a tak dále, abychom řešili tento rozpočet, který není uspokojivý ani pro Evropu, ani pro Evropskou unii, ani pro Evropský parlament a už vůbec ne pro eh, výbor pro dopravu. Takže musíme to přizpůsobit realitě, který, eh, která, a to se čelí, to tedy stojí před velkým konsenzem eh, tohoto výboru. Děkuji jako další Maria Kilenen. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu Marinesku za vynikající pracovní dokument. Stínoví zpravodajové byli velmi jednomyslní, pokud jde o tuto zprávu, takže tedy gratulujeme a chci zmínit tři věci ve, ve světě, kdy Každý minutu se využívá velké množství finančních prostředků na um, podporu fosilních paliv. Je třeba, aby Evropská unie zajistila, aby prostředky šly nejenom na tato fosilní paliva, ale také na udržitelný rozvoj. Eh, Enviro mentální kritéria musí být naplněna v každé fázi a finance musí být zacíleny na snižování eh, emisí CO2 a dalších negativních vlivů a jevů. Dále bych ráda zdůraznila důležitost transparentnosti financování a finan- cílů financování a také to, že je třeba vyslechnout všechny zúčastněné strany dopravní eh, odvětví zatím nemá nebo nedostalo dostatečné dostatečně jasné vybavení. Pokud jde o financování, ta jistota a jasnost tu není. Finance byly směřovány zejména do uh, nepříliš šťastně do e, přístavů, od kterých nevýplouvají žádné lodi, či na letiště, kam nikdo nelétá. Takže toto je e, podstatné zdůraznit. A třetí věc je, <clears throat> třeba zareagovat na e, časový vývoj dopravního odvětví. Poli, politiky se dosud zaměřovaly více méně na infrastrukturu. A infrastruktura není dostatečná. Samotná infrastruktura, to znamená existence železnic, nikomu e, nepomůže. Je třeba uvažovat o efektivnějším využití e, dopravních kapacit a o chytřejších systémech, tak abychom mohli zahrnout i ty dopravní služby, které jsou založeny na efektivnějším využití využívání té existující infrastruktury či dopravních prostředků. Jde tady o zásadní změnu, proměnu, která eh, eh, je eh, žádoucí a proto žádám o podporu pozměňovacího návrhu 62. Danke sehr. Děkuji a nyní Karima Deli. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. My zelení předložíme několik pozměňovacích návrhů. Jsme velice rádi, že již došlo k tomu, že některé naše návrhy byly zapracovány, zejména ten návrh, který se týkal zlepšení stávajícího kompromisu. Pak je zde další návrh, který se týká dobré makroregionální koordinace při přeshraničních dopravních projektech, ale mnoho bodů, zejména dva, eh, jsou ještě stále problematické. My bychom se k tomu rádi vrátili. Co je podle mne velice závažné eh, na tomto návrhu, je to, že zde chybí respekt vůči kopu 21. My jsme tady v klasickém eh, procesu revize víceletého finančního rámce, ale zároveň to není zcela typicky klasický postup. Junckerova komise nepřišla s velkými politickými změnami. Ty velké politické změny, které přišly, to byla dohoda z Paříže, kterou Junckerova komise pak podpořila. Tedy bezprávě nám něco chybí. A to je v období 2016 až 2020, které se právě vykrystalizuje na základě výsledků dohody z Paříže, kde budou členské státy muset eh, to, co je v dohodě zakotveno, také realizovat, uvést v praxi. A já bych ráda, kdyby se to celé odrazilo právě také v revizi finančního rámce, tak aby bylo možné dodržovat cíle, zejména v oblasti redukce emisí skleníkových plynů a dalších. Týká se toho zejména můj návrh číslo čtyři a já doufám, že ho náš výbor podpoří. Další věc, velké projekty. Musím říct, já velmi toho lituji, že... Vy jste zamítl naše pozměňovací návrhy, ale zároveň my si nadále stěžujeme, zejména v kompromisu eh, týkající se tedy ehm, prostředku pro CEF, které, které jsou vyčerpány. A už není míst, místo na další projekty, takže já nevím, proč dnes, když hovoříme o velkých projektech, máme problém, takzka ontologický problém s velkými projekty, které jsou špatně nastaveny, Ehm, financovat eh, tedy eh, ten eh, prostor přírodních strojů a je tu přitom ehm, problém s, mír, s, s řekněme skromnějšími projekty, které přitom mají velký význam pro intermodalitu a ehm, můj první požadavek je zajistit, aby bylo patrné poselství komisi, kdy eh, chceme po komisi, aby kladla větší důraz na zlepšení stávajících infrastruktur než budování nových. Dále otázka transparentnosti ehm, je nepřijatelná navíc kontraproduktivní, abychom byli netransparentní eh, ohledně některých projektů. Jako například Lyon Turín, ehm, Eh, musíme jasně říci, nejsou peníze. A čili tento požadavek transparentnosti, myslím, že sdílí ostatní politické skupiny, myslím, že budeme mít jasné poselství a pokud jde o ostatní věci, tak nemohu než vyzdvihnout dobrou, eh, dobrou práci pana Marinesku. Děkuji. A další, jako další má slovo Georgi Pirinsky. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem eh, zde nebyl na samém začátku eh, dnešního jednání, dnešní schůze. Nicméně rád bych eh, také já vyjádřil naše poděkování a ocenění práce pana Marinesku. Jednak těch eh, prvotních návrzích, které se ukázaly být skutečně dobrým základem pro další rozpracování hlavních priorit, které, eh, o kterých se domnívám, že by eh, náš výbor měl podpořit v tom dalším procesu revize víceletého finančního rámce. To se ukázalo eh, zejména a opakovaně v těch kompromisech, kterých bylo dosaženo, těch je 11 či 12, 11 eh, eh, kompromisů a tyto kompromisy byly podpořeny velk, celou řadou politických frakcí a tyto kompromisy rozpracovávají ty původní návrhy, které byly předloženy. A já chci zmínit několik eh, z nich. Jeden, ten zmiňoval již sám pan Marinesku, předpokládám na začátku své prezentace, pokud jsem tomu dobře rozuměl, totiž, že bychom neměli jenom argumentovat ve prospěch dalších eh, financí, eh, ale mm, vzít v potaz také to, že projekt CEF je třikrát tak velký než ty peníze, které byly dosud dostupné, ale že nejde jenom o to navýšení, ale že jde o lepší implementaci toho rozpočtu, že jde o koordinaci a lepší a skutečné výsledky. Druhá věc jsou makroregiony a strategie makroregionální, to je další věc, o které se domnívám, že je třeba ji velmi zdůraznit, protože to je opět ve stejném duchu všech těch kompromisů, totiž, že se zdůrazňuje eh, ekonomická, sociální a teritoriální soudržnost, pro kterou cestovní ruch a zejména doprava mají význačnou eh, eh, úlohu, kterou mohou sehrát. A myslím si, že to je určitá tý problém či výzva, kterou EU momentálně má. A pokud se nám by podařilo posílit tuto soudržnost, posílíme i celý evropský projekt. Nechci svými připomínkami příliš držovat. Myslím si, že bychom měli to, co jsme dosáhli, nadále hájit v rámci dialogu s komisí a radou. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo představitel komise, pan Stefan Glaky. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Děkuji za slovo v rámci výčtu těch pozměňovacích návrhů se omezím eh, na právní znění toho, toho, eh, pokud jde o CEF a pokud jde o ty pozměňovací návrhy. Některé ty pozměňovací návrhy volají po eh, tom, aby komise dělala určité, určité kroky, které nejsou v rámci CEF po eh, konci roku 2016 by tyto fondy mohly být použity pro další účely bez ohledu na eh, nacionální nebo regionální alokace, které musely být respektovány do konce toho roku 2016. A to je třeba vyjasnit. Pokud komise eh, neudělá takový návrh a nedojde v rámci spolurozhodování k pozměnění těchto, těchto těchto eh, ustanovení není možné tyto peníze eh, investovat jinam než do států, které jsou součástí těch kohezních projektů, projektů soudržnosti. A za druhé není také možno prodloužit tu, eh, to období té eh, alokace, protože to je zmiňováno v té, tom samotném nařízení a není také možné nijak stanovovat priority jiným způsobem, než bylo již původně nastaveno v rámci CE. EDF, eh, zejména v rámci té obálky pro soudržnost. A je potřeba připomenout tyto, tato pravidla, eh, že v jejich kontextu je pro komisi obtížné některé věci, na některé věci reagovat. Další věc, která je důležitá, jsou pozměňovací návrhy, které se týkají běžné zprávy projektů, které byly zvoleny v prvním i druhém kole těch výběrových řízení řízení a která jsou nyní vyhodnocována a tyto, tyto projekty vám budou velmi brzo předloženy a v rámci jakési běžné praxe, běžného postupu eh, se zatím eh, neřeší to, jakým způsobem jsou ty projekty implementovány a pokud se však ukáže, že jsou tady nějaké význačné náspoždění či jejich zrušení, je běžnou praxí snížit nebo zrušit to financování a ty peníze vrátit, eh, ty ušetřené peníze znovu vrátit do té společné kasy pro další projekty. Eh, nechám to na paní komisařce, aby se s vámi podělila o tom, o tom jak eh, bude vypadat, o to, jak bude vypadat ta budoucnost a další kolo těch výziv. Je to ovšem určitá flexibilita, která nám uva, umožňuje s těmi financemi pracovat, protože již celá část část těch prostředků v rámci CEF byla určena pro určité projekty, nicméně je tady ta flexibilita možnosti návratu těch financí, pokud jinak bychom o ně přišli. Marian Marinescu. Děkuji a nyní zpět pan zpravodaj Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou díky všem kolegům za jejich připomínky a ocenění. Já se omlouvám, že jsem dal mínus k jednomu pozměňovacímu návrhu, který pojmenovával určitý specifický projekt, protože já si myslím, že to nemůžeme. Revize MFF celého rámce je něco, s čím přímo víceletý rámec počí. Je to pro eh, víceletý rámec, ne pro COP21. Ale samozřejmě stojí za to zmínit výsledky, výstupy z této důležité konference v našem textu. A pokud jde o další eh, komentáře, eh, komentáře komise jistě, že oni nemůžou eh, dělat to, co požádáme tedy o změny, uvidíme, revize se dotkne také základních nařízení, uvidíme, jestli to bude průchodné, budeme žádat, aby CEF dostal více prostředků, aby došlo k odložení ehm, využití prostředků eh, 2016-17, abychom mohli využít tyto prostředky na přeshraniční projekty, které již jsou zahrnuty v příloze CEFu. Takže je víceméně jasné, o čem je v tomto textu e, řeč. Díky ještě jednou. Děkuji. Tímto jsme ukončili tento bod. A co se týče hlasování, ten termín je výjimečně zítra odpoledne. Většinou hlasujeme vždy v úterý dopoledne, ale nyní výjimečně v 16.30 odpoledne budeme hlasovat a budeme hlasovat o této zprávě. A protože paní komisařka nemůže přijít dříve, tady dostaví se až na 16. hodinu a paní komisařka je další bod, příští bod na našem pořadu jednání, tak eh, proto tedy nyní přerušuji schůzi a v 16 hodin budeme pokračovat.

Zase. So, nach unserer kurzen Unterbrechung können wir jetzt mit der Sitzung fortfahren. Und zwar geht Budeme prosím pokračovat v naší schůzi. Čeká nás strukturovaný dialog s komisařkou paní Bulcovou o pracovním programu komise a představíme si mm, dopravní projekty financované v rámci EFSI a CEF. Eh, chtěl bych tady přivítat paní komisařku naše výměna názorů je součástí strukturovaného dialogu a budeme hovořit o implementaci pracovního programu komise na rok 2016 a také příprava na program za, na rok 2017 a to s ohledem na COP 21. Podíváme se na do, dopravní projekty, které uh, budou financovány v rámci EFSI a CEF. Paní Bulcová, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji, Michael. Děkuji všem kolegům z parlamentu, děkuji za možnost pohovořit o tomto význačném tématu, tématu, které je důležité zejména s, v následujících několika týdnech a bude důležité. Jak říkal eh, pan předsedající, jsem zde, abych hovořila o eh, CEF, Eh, o investičním plánu eh, pana předsedy Junkra, o investičním plánu EFSI je to zejména ten investiční pilíř EFSI a také horizontu 2020, který se tedy zde v té části, která se týká odvětví dopravy. Jenom bych velmi stručně nastínila rámec, v rámci kterého budeme hovořit o těchto investičních nástrojích. A pojďme si jasně říci, že máme jasnou vizi, jasnou představu a máme také jasno v tom, tom, na co se chceme nejvíce zaměřit. Zaměřujeme se na interní trh, na vnitřní trh, kde nám jde o větší efektivnost a odstranění všech překážek toho, tomu, aby vznikal společný jednotný trh a aby byly odstraněny pře, překážky propojenosti, abychom umožnili uh, propojenost dopravních trah, drah a abychom dopravních spojení a abychom uh, Eh, naplnili ten cíl v rámci evropských eh, v evropských cílů těch deseti nejdůležitějších. Toho můžeme eh, dosáhnout dekarbonizací, digitalizací a řešeními, která jsou zaměřená na lidi a globalizací. A to vše podpořeno eh, inovací a investicemi. Toto je rámec. Cokoliv budeme činit, vždy se budeme tázat. Skutečně nám se tady zaměřujeme na ty klíčové priority a strategie. Je tomu tak. Dnes budeme hovořit zejména o těch investicích, protože investice patří k jedním z těch klíčových hnacích motorů a v následujících eh, měsících to budou další z těch témat, která jsem zmínila, digitalizace. Proč máme investovat? Aby Evropa skutečně naplnila priority, jsou ty investice klíčové. Pokud neinvestujeme, nemůžeme růst a pokud nerosteme a nerozvíjeme se, nemůžeme být konkurence schopní globálně a udržitelně trvalé jakási bezešvá propojenost bezpečné a čisté dopravní propojení, které zohledňuje jak podnikatelské prostředí, tak spotřebitele. A to, pokud toho dosáhneme, tak budeme skutečně na čele toho peletonu. A to je motivující. Chceme být konkurenceschopní globálně, chceme hrát tu vedoucí klíčovou roli v celé řadě dopravních eh, odvětví. Abychom toho dosáhli, jsou tady klíčové dva faktory na jedné straně výzkum a inovace, což jsou oblasti, které eh, průběžně generují nové prostředky, nová řešení, technická řešení, ale také sociální inovace. A vedle toho je třeba mít dostatečné financování a to zejména ten nový eh, model propojování soukromých a veřejných zdrojů. A eh, to je oblast, kterou budu velmi zdůrazňovat i nadále ve své prezentaci. Podívejme se na to, čeho jsme dosáhli dosud, pokud jde o investice do dopravy, jaké jsou ty stávající mechanismy, které máme. Já je vyjmenuji a potom se na ně zaměříme. Je to CEF, což je klíčový eh, mechanismus pro TNT, potom strukturální fondy, tady se zaměřujeme hlavně na regionální rozvoj a potom EFSI, což je velmi slibný nástroj, ukážu nějaké statistiky, slibný nástroj, mechanismus, který by měl generovat velmi význačné eh, finance do struktury a eh, samotné EIB eh, e a potom finanční potom finanční zdroje členských států k tomu patří tež. Do současné doby jsme dosáhli mnohého a teď se zaměřím na tři konkrétní zdroje, na které má komise velký vliv a kter, kde skutečně se zapojujeme. Podívejme se nejdříve na CEF ten T a ten T jsou ten T Core Network jsou vlastně takovou páteřní sítí, a na, které, na kterou se budeme zaměřovat a chceme dosáhnout plného naplnění do roku 2030. Pokud jde o ty klíčové koridory, tak je to 700 miliard euro investic. To je tedy potřeba investiční. Více než 700 miliard euro. To je obrovská finanční částka. A když zmíním, že v tomto mandátu máme největší rozpočet na dopravu, je to 24 miliard euro, vidíme, že tady je stále ještě mnoho toho, co nám chybí do naplného naplnění té částky 700, 700 eh, miliard, takže potřebujeme nacházet další zdroje. Ale čeho jsme v rámci CEF, e, e CEF již dosáhli? 12,77 miliard euro euro byly investováno od roku 2014 do 15 a došlo k alokaci na 263 projektů a mobilizovalo se tím 28,3 miliard euro dalších investic navíc. A to je tedy jenom ta první výzva, první kolo těch projektů. Zároveň v rámci té první výzmy tady bylo trojnásobný objem těch Eh, podaných přihlášek. To znamená, že je tady celá řada projektů, příležitostí, kde chtějí finance, ale ne, těch peněz zatím není, eh, není dost. Třikrát, trojnásobně se to převýšilo. V tom současném kole 7,6 miliard euro, 427 podaných žádostí s celkovým Eh, celkově 12,96 miliard eh, eh, euro a čtyřnásobně překročeno tedy v těch žádostech i v tomto, v tomto kole, kdy se hlavně zaměřujeme na chytrá řešení, digitalizaci a dekarbonizaci. Třetí výzva koncem tohoto roku a potom v roce 2018 poslední výzva pro zůstatek těch peněz v rámci CEF. To je tedy to, co jsme učinili dosud v rámci CEF. Druhý mechanismus, o kterém chci stručně pohovořit, je, je Horizont 2020 čtvrtý diapozitiv. První výzva 570 milionů euro v roce 2000, ta první, 200 90 milionů, o 290 milionů více v roce 2015 a v, na těchto letech ještě navíc 400 25 milionů. To jsou zvláštní programy na podporu malých a středních podniků a je zde zaměření na propojení eh, realizací s výzkumem, zejména v rámci demonstračních projektů ukázkových. V letech 2016-17 je něco nového a to je automatizace a eh, nyní jsme zrovna na, mm, ohlásili cenu 3,5 milionu euro na výrobu nejčistšího vý, eh, motoru. Potom další e, finance, které jsou zaměřeny na další portfolio, nebo se, pro, so, se propí, protínají s tím Clean Sky a tady je rozpočet 2,7 miliardy euro po následujících sedm let. To by mělo vynést 3 miliardy euro v dalších v rámci tedy eh, investic z průmyslu a vzniknou eh, efektivní zdroje, které budou brát ohled na eh, životní prostředí, infrastrukturu službu a zlepší, oblast, eh, zlepší dopravu a mobilitu v městských eh, oblastech. Takže to je velmi efektivní a zacílený způsob. A nyní ty nové věci. Investiční plán pro Evropu, EFSI. Jak víte, tento plán investiční má tři klíčové pilíře. První pilíř se týká práce Eh, týká toho, že by prostředí investiční mělo by být transparentnější a předpověditelnější, takže vzniká nový transparentní rámec. Ta předpověditelnost je důležitá zejména pro soukromé investory, tak aby ten rámec zůstal stabilní, i když se promění vlády. Druhý pilíř tohoto investičního plánu je technická podpora. V minulých obdobích jsme si uvědomili, že tady není dostatečná technická podpora, pokud jde pro ty realizátory projektů, takže druhý pilíř se zaměřuje právě na toto technickou podporu a to pomocí poradenských služeb a možnosti investovat běh, přes portál investiční. Doprava je druhý nejoblíbenější eh, sektor eh, pro tyto žádosti přes ten úzel nebo portál. Tam bych ráda viděla více proaktiv, proaktivnější přístup k těm dopravním projektům. Ten úzel eh, by měl vyhledávat aktivně investiční příležitosti společně s členskými státy. Doprava je Doprava využívá granty velkým způsobem a je potřeba ty projekty řádně připravit, abychom nalákali i soukromé investory, kteří mají možná jiný pohled a my potřebujeme na pomoci těm projektům a jejich promotérům, jejich vlastníkům, aby se přesunuli v té přípravě projektu tak, aby získali i soukromé finance a je potřeba uh, pomoci v budoucnosti uh, v tom této oblasti. FC je určena pro všechny, nebo je určen jako fond pro všechny členské státy, tak aby se zmenšovaly rozdíly mezi západem a východem, aby eh, docházelo k růstu a posílení konkurence eh, schopnosti. Zatím se to tímto směrem příliš nevyvíjí. Ze všech těch projektů, které máme, eh, které se připravuje, do kterých se má investovat, pouze Jeden je ze zemí, které eh, potřebují posilovat soudržnost a to není správné. My musíme eh, tu, eh, ty rozdíly zmenšovat a nikoli zvětšovat. Jsme si toho vědomi, jsme si vědomi, že to byl návrh na na eh, zasedání ministrů dopravy, který se týkal Balkánu a západobalkánských zemí. Já jsem předsedala tomuto zasedání v Lublani, 11 ministrů, byl to velmi konstruktivní dialog a ministři si uvědomují, že vlastně přicházejí o mnohé, když se ne účastní těchto nových finančních mechanismů. Zároveň si však uvědomujeme to, co jsem říkala, že tady není dostatek zkušeností, odbornosti, znalosti, zejména v oblasti finančního inženýrství. Nyní se podívejme na první pilíř investičního plánu a to je EFSI. FFC umožňuje přístup k financím eh, na trhu a umožňuje ta eh, zacílenější užívání. Ten projekt je silný. 12,8 milionů eur na financování projektu bylo schváleno, což investice v eh, hodnotě asi 100 milionů eur. 12 tisíc projektů bylo schváleno radou EIB, kde byly již podepsány dva podepsány tedy a e, snad se podaří budoucnu podepsat i všechny zbývající. Příkladem je inovační investiční platforma na urychlení investic, na zlepšení přístupu k přístavům ve Španělsku, železničních služeb v Itálii je důležitý projekt na Slovensku a infrastrukturní fondy, které mají zajistit infrastrukturu v celé Evropě. To je ten poslední um, případ, uh, projekt ze včerejška. A Eh, tyto projekty mohou vést eh, k vygenerovat 60 tisíc pracovních míst v příštích letech. To je samozřejmě eh, odhad, jsou to většinou dočasná místa a snad budeme schopni identifikovat i příležitosti k tvorbě udržitelných pracovních míst dlouhodobých. Mezi CEFem a EFSI až 40 miliard v investicích půjde do dopravního sektoru, takže to může podpořit až eh, půl milionu pětset tisíc pracovních míst. Čili potenciál je značný. Eh, Evropská investiční banka navíc investuje ještě mimo rámec EFSI. Celkový objem půjček představoval 12,5 miliard eur a a podle poslední tiskové zprávy bude celkový objem půjček, eh, nových půjček až 4 miliardy pro velké infrastrukturní projekty, včetně nového terminálu 3, Frank- 3 frankfurtského letiště, rozšíření metra ve Finsku a eh, nové vlaky v Liverpoolu. Ale nesmíme usnout na vavřínech, nesmíme stát se, se, se složenýma rukama, musíme eh, pokračovat v našem úsilí, protože máme tady um, tedy celou řadu projektů, které mohou být velkým společenským přínosem. Například projekty na podpor na podporu dekarbonizace, na podporu čistších um, motorů, elektrifikaci, digitalizaci v železničním sektoru a Cezar v oblasti eh, letectví. Investiční platformy na podporu drobných investic v eh, městských oblastech, eh, rozlepšení městské mobility, čistší vozidla. Tady opravdu teď usilujeme o lepší řešení nadnárodního charakteru. Přejeme si dospět k situaci, kdy budeme mít nástroj v rámci investičního plánu, který umožní agregaci požadavků z mnoha různých míst Evropy, třeba eh, elektrické autobusy, aby vznikla platforma, kde členské státy mohou předkládat své požadavky a pak mohou vyjednávat prostřednictvím této platformy a získat dobré podmínky od dodavatelů a zároveň dostat eh, financování z EFSI. Takovéto modely mají do budoucna eh, obrovský potenciál, ale pochopitelně, že všechny zúčastněné strany tohoto plánu musí mít velký zájem o inovace a zatím je odezva dobrá. Takže eh, doufám, že i příště eh, vás budu inform- moci informovat o eh, dalším pokračování tohoto obchodního modelu. Stále ještě zbývá udělat mě práce, naše služby aktivně podporují práci EFSI, spolupracují s EIB při uskutečňování nových finančních programů a projektů a na podporu nových a starých průmyslových odvětví ve všech 28 členských státech. Takže tohle je zásadní. Prosím, předejte toto poselství ve vašich, vašim voličům, hovořte s vašimi státy, aby si lidé uvědomili nutnost eh, pochopení eh, těchto nových finančních eh, mechanismů, protože granty budou celkově stále méně významné a to tento druh spojitého financování soukromého veřejného bude naopak narůstat. Takže co, co, se, co nás čeká v příštích dnech budoucnosti? Jednak je důležité, aby EFSI přinesla skutečné výsledky v oblasti dopravy a k tomu budu vyžadovat vaši podporu. Vnímám tu značný, optimista, opti, značný potenciál, jsem optimistkou, ale musíme pochopitelně každý odvést svou práci. Potřebujeme strategický plán na podporu členských států, ehm, potřebujeme a, a zvládnout ten přechod, tu transformaci eh, z veřejného financování na partnerství veřejného soukromého sektoru. Čili je to nová dopravní kultura. Víte, jak těžké je takovou kulturu měnit. Ale někdo s tím musí začít, tak proč ne my? Souhlasíte? Takže, tak či ona, je tu přístup určitého mixu mezi granty a eh, soukromými prostředky, ehm, které mají být katalyzátorem invest, dalších investic. Čili chci zdůraznit tento přístup z praktického hlediska. Toto združování zdrojů financování bylo úspěšně uplatněno například v případě Dublinu, Calais v přístavech a dále v kontextu CEFu. Také se má používat na, na Slovensku v rámci EFSI, jak už jsem zmínila, a mm, další projektů, které vyhodnocujeme. A um, kritick, naprosto kriticky významný na je dostupnost eh, grantů, čili pokud bude eh, na to prostor v rozpočtu, tak rozpočet CEFu by měl podporovat tento eh, přístup a já udělám vše v mých silách, ale bez eh, vás se neobejdu, bude, je důležité bojovat za dopravu, protože budou i další, kteří se budou snažit získat tyto dodatečné prostředky. Ale máme velmi, velmi silné argumenty, máme velice silný pipeline projektu, ale musíme mít podporu, podporu vás všech. Musíme spojit naše síly a ukázat, že jsme schopni eh, skutečně zvýšit eh, přidanou evropskou hodnotu. Já jsem přesvědčena, že společně se nám to může podařit eh, ten, se v tomto boji prosadit. Chci připomenout dny TNT v Rotterdamu, které budou letos. Je to vůbec poprvé, eh, kdy budeme eh, mít eh, dedikovanou část konference, která bude zasvěcena investorům a držitelům projektu. Uděláme jakýsi speed dating, bilaterální zasedání mezi investory a um, držiteli projektů, které už jsou připraveny a také konzultační část, který bude k dispozici ke konzultaci projektu, které ještě nejsou plně dozrálé, ale chtěli by nějakou zpětnou vazbu. A toto proběhne s našimi službami a také koordinátory koridoru, kteří tam budou zastoupeni a specialisté z EIB. Čili tři, tři dodatečné služby, které se při, u příležitosti těchto dnů TNT objeví vůbec poprvé. A um, ta odezva je značná jak od tradičních účastníků, tak ze strany investorů a promotérů. Budou tam oba místopředsedové Katajnen a Ševčovič a prezident, prezident, prezident EIB, místo um, prezident, viceprezident EIB a samozřejmě za nás a za vás. Tam budou představitelé, doufám, že i vy budete zastoupeni a že budeme schopni utvářet tuto důležitou eh, fázi investic do eh, dopravy. A ještě jedno poslední poselství, další důležitá věc, ke které dojde v Rotterdamu a to rotterdamské prohlášení, eh, které bude jakousi pobídkou k dokončení sítě TNT do roku 2020 a inovativnímu financování inteligentně zelené infrastruktury. Takže doufám, že eh, nám popřejete sluch a že se dostavíte do Rotterdamu. A teď už mi dovolte ještě jednou zdůraznit, že se spolehám na vaši podporu a pomoc v této tak zásadní věci. Je to nadstranická záležitost. Jde o to, abychom prostě vytvořili dobré podmínky pro rozvoj dopravy. A to je z mé strany zatím vše. A nyní se těším na vaše dotazy a připomínky. Vielen Dank. Frau Kommissarin. Děkuji mnohokrát, paní komisařko Violeta Bult, za přednášku a nyní se dostáváme k rozpravě a jako první bude hovořit Vim van de Kamp. Pane předsedo, děkuji mnohokrát za udělení slova. Eh, vzpomínám si, když jsme byli eh, minulý rok v Rize, měli jsme tam dny TNT. To bylo velice pěkné. Já doufám, že tyto studijní dny v Rotterdamu budou, v Rotterdamu budou stejně úspěšné jako ty v Rize. Nebo za dva dny jsem dostal tolik informací tehdy v Rize o evropském dopravním systému, to bylo úžasné, takže doufám, že se ten úspěch bude opakovat. Jeden problém. Na našem pořadu jednání se uvádí, že dnes budeme hovořit o pracovním programu komise a o plnění pracovního programu z rok 2016. Paní Bulc tady hovořila o různých eh, údajích, které se týkaly EFSI a CEFu a můj drahý kolega pan Píper eh, se jistě k těmto údajům ještě vrátí. Já bych rád podotkl něco právě k plnění pracovního programu komise za rok 2016. Rád bych se od vás eh, něco doslechl o tomto tématu. Jak jistě víte, Evropský parlament momentálně připravuje návrhy, které se týkají pracovního programu na rok 2017. A proto bych rád věděl, jak vypadá situace například v oblasti balíčku pro silniční dopravu. Zdá se mi, že momentálně je to vše celé velice mlhavé a Prosím tedy vás, paní komisařko, zda byste mi mohla říci, co se v této oblasti plánuje například písemně. Nejdřív se tedy hovořilo o samotném balíčku, pak se začalo hovořit o dekarbonizačním balíčku, že tedy půjdete ještě dál. Hmm, to zní dobře, ale to jsou skutečně zásadní věci, které budou mít dopad i na další oblasti, i ze sociálního hlediska. A proto se ptám, zda komise by nám k tomu mohla říci něco podrobnějšího. Co tedy konkrétně plánujete na rok 2016 ještě a jak to pak bude vypadat s rokem 2017? Neboť momentálně v této věci panuje, myslím, velký zmatek. A doslýcháme se e, mnoho zvláštních věcí z mnoha různých zdrojů, takže by bylo hodné, kdyby se k tomu komise vyjádřila. Dále železniční balíček, balíček pro leteckou dopravu, balíček pro přístavy, toto vše je na cestě. Ale co se týče balíčku pro silniční dopravu, ten zůstává nadále poněkud jaksi neobjasněný, takže já bych rád se o tom něco dozvěděl. Děkuji. Předseda, děkuji mnohokrát a nyní má slovo Ismail Ertuk. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za vaše slova, za vaši prezentaci. Mám dvě, tři otázky, které se týkají dalšího postupu. Jednak jste zmiňovala rok 2030, to je taková naše hodnota, podle které se orientujeme. A já si vzpomínám, že v minulém období, když jsem byl zpravodaj, tak nám Evropská komise tehdy přislíbila revizi TENT-T e e právě uh, pro rok 2021 či 2022. Ptám se, máte to stále ještě v plánu? Nebo se zeptám jinak, dodržujeme ten časový harmonogram, který tady byl pro eh, veškerá ta výběrová řízení a, to zadá, a ta zadávání? A další věc, jedna z priority v CEFu, a bylo to také v těch guidelines, v těch pokynech, že je třeba, chceme podporovat zejména přeshraniční projekty. A proto bych se teda zeptal na následující věc. Řekla jste, a musím říct, že mě to poněkud rozesmutnilo. Řekla jste, že východoevropské státy eh, mají velice slabou poptávku v, té, v této oblasti, ale právě pro tyto země jsme vlastně tento nástroj vytvořili tedy tam, kde jsou ty mezery, aby mohly být překonány právě tím, že se uvolní dodatečné prostředky. A proto mě to poněkud udivuje. Chápu, že je to pravděpodobně možná v důsledku nedostatečného know-how, ale co se týče těchto kohezních zemí, není přece možné, že půjde pouze o peníze. Peníze by tady měly být k dispozici určitá procenta, tedy která komise vyhradí pro východoevropské země. A proto se ptám, jak tedy chceme pokračovat v rámci těchto přeshraničních projektů, jak vypadá konkrétně situace. A pak jste hovořil o tom blendingu, o tom překrývání. Já to chápu tak, že ty různé fondy můžu nějakým způsobem eh, jak si využívat současně tak, aby vznikly synergické efekty, namíchat si jakýsi vlastní koktejl na začátku tohoto volebního období jsme my z výboru TRAN byli tak velkolisí, že jsme povolili transfer peníze, peněz z CEFu do EFSI. Myslím si, že pokud jsem to slyšela správně, jednalo se o 2,8 miliard. Tím ale jsme se dostali do ještě obtížnější situace, co se týče finančních prostředků v CEFu. A proto se ptám, je možné v dohledné době e, očekávat to, že tedy z EFSI se ty peníze vrátí do CEFu? To je má poslední otázka. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní Peter van Dál. Děkuji, paní komisařko, za vaše velmi inspirující slova. Rád bych položil otázku, která se týká vaší prezentace a také pracovního programu. Nyní k prezentaci. EFSI je v podstatě balíček ve výši 300 milionů eur. Již není víme, respekt, víme, že tedy v lednu 2015 se mělo využít 15 těchto prostředků. Jaké je propojení mezi EFSI a CEFem? Ty peníze tedy byly transferovány, to chápu, ale nevím, zda FC může skutečně poskytnout tu slibovanou podporu. Jak to vypadá z finančního hlediska? Já mám pocit, že FC nemá ani k dispozici dostatečný objem prostředků. Můžete mi to vysvětlit? Já prostě nevěřím tomu, že FC má dost peněz a zdá se, že EFSI nefunguje tak dobře, jak eh, by si to přál pan Juncker. A další záležitost, já jsem nedávno byl s panem pan G. Pampem u organizace Business Community a hovořili jsme o balíčku panela tam velká nejistota, co se týče tohoto návrhu. Kdy tedy přijde eh, ten návrh balíčku pro silniční dopravu? A další otázka. Od 1. dubna v Belgii bylo zavedeno mítné na nákladní vozidla. Myslím si, že Belgie hodlá toto mýto, mýtné tedy zavést i na osobní auta, což si myslím, že povede k velice nepříznivé situaci v Evropě, neboť firmy potřebují mít jistotu, potřebují vědět, zda bude nějaké mítné zavedeno či ne, takže o tom bych se rád také něco dozvěděl. Ale prosím, nezapomeňte na ten silniční balíček. Předseda, děkuji mnohokrát, nyní Gezine Meissnerová. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko za vaše informace. Mám také dvě otázky, jsou také komplexní jako u předřečníka. Jedna věc, tedy CEF, EFSI, veškerá ta problematika financování, o které jste hovořila ve vaší prezentaci, a ta druhá se také týká programu Komise na rok 2016 a 17. Nyní tedy všeobecně k investicím. Všimli jsme si, a vy jste to rovněž uvedla, že tady byla větší poptávka, než je ta naše schopnost ty projekty financovat. A my, já si myslím, že je to poněkud škoda, že e, příliš málo šlo prostřednictvím inovativních finančních e, nástrojů. Například projektové bondy se tam téměř nevyskytovaly. Máte nějaký seznam toho, kde byly tyto projektové bondy, dluhopisy použili, použity, neboť tam mělo dojít určité páce mezi CEFem a EIB a ta páka měla být až 20násobná, ale ta první písva, tam to bylo tedy 7,6 milionů, které byly využity, promiňte, opravuje se v řečnice 12,7 miliard, tedy téměř 13 miliard a 28 miliard bylo investováno, takže to je asi dvojnásobek, ale rozhodně to není deseti či dvacetinásobek. Je tedy i nedále problematické eh, využít skutečně inovativní finanční nástroje, jako například projektové dluhopisy. Je tomu tak a pokud ano, co je možné udělat pro to, aby se situace zlepšila? To je tedy otázka na financování a ta druhá věc podobné jako to, co říkal pan Ertug. Máte nějaký seznam projektů, které byly financovány, celkem 320 jich bylo, e, abychom se mohli podívat, zda skutečně realizují to, co jsme chtěli, tedy ty přeshraniční spojení, která neexistují, a mám tím na mysli, jak e, železnici, tak vnitrozemské vodní cesty. Já totiž mám pocit, že členské státy poptávají i nadále spíše záležitosti projekty, které mají spíše národní povahu a méně povahu mezinárodní, což je něco, co se mi nelíbí. Samozřejmě není to v zásadě špatná, když se, špatné, když se například zainvestuje do frankfurtského letiště, ale definitivně to není přeshraniční záležitost. A také to není nějaké chybějící spojení. Prosili jste nás, abychom eh, vás podpořili budoucnu při smysluplných investicích eh, v oblasti dopravy naprosto s vámi souhlasím. Z našeho evropského pohledu je tam mnoho věcí, které se dají udělat. Ale ptám se, máte nějaký seznam, seznam návrhů, vy jako komise, například eh, od koordinátorů TNT, toho, co my bychom jako poslanci měli podporovat a mě, co bychom se měli snažit jak protlačit u našich národních vlád. Já například znám německý spolkový dopravní plán a ten jde také pouze k hranicím, ne dále přes hranice. A já se snažím doma zprostředkovávat, že samozřejmě také v zájmu nás, Německa, abychom měli i přeshraniční propojení, neboť i z hlediska obchodu na jednotném vnitřním trhu prostě potřebujeme takováto propojení. Takže se ptám, jak můžeme tedy odblokovat tu nedostatečnou poptávku v této oblasti. Takže to je ta oblast financování, na co jsem se chtěla zeptat Aní k pracovním programu komise. Konkrétní otázka, heslo 2070. Kdy přijde 868? Můžete nám k tomu říct něco konkrétního a stejně jako pan Van de Kamp mám otázku, jak to vypadá se silničním balíčkem. Vím, že to nebude balíček, není to kvůli mám, je to z důvodu jiných věcí, že veškerá ta legislativa v oblasti silniční dopravy nepřichází jako velký balíček, ale postupně po kouscích ale rádi bychom věděli, kdy tedy konkrétně to přijde a v jakém pořadí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, předseda. Nyní Maria Kylonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissaari. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní komisařko za prezentaci. Já mám tež několik otázek, které vyvstávají Eh, v souvislosti s tou vaší prezentací. Jste spokojena s kvalitou žádostí? Podle zadání komise tam eh, byl zdůrazněn aspekt eh, dekarbonizace a chci se zeptat, zda tomu odpovídají ty žádosti, zda plní tento požadavek na dekarbonizaci a jak vy sama vnímáte diskusy kolem dekarbonizace? Já jsem sama zaznamenala určité obavy, eh, které se týkají snahy komise či možnosti komise a parlamentu skutečně naplnit ty uhlíkové cíle eh, a nebo půjdeme cestou, že bude vybráno jenom několik těch budoucích řešení, či budeme všechny ty možnosti nechávat otevřené. To je jedna otázka eh, dekarbonizace. Pak se chci zeptat na věc, eh, na, o které již dlouho přemýšlím, a totiž jak zlepšit informovanost a předávání informací o různých podpůrných programech, koordinaci těch podpůrných eh, programů. My jako ehm, europoslanci máme určitý vliv na předávání těchto informací či na ten informační tok, ale ta komunikace by se měla zlepšit v rámci eh, eh, těch jednotlivých aktérů a mezi nimi. A chtěla bych odpověď od paní komisařky na to, zda bychom mohli vytvořit nějakou jednotnou frontu, která by usilovala o jasnější a transparentnější a ekologičtější eh, dopra, eh, eh, do, dopravy. Vielen Dank, jetzt Karima Deli. Děkuji, Karima Deli. Eh, ano, děkuji. Paní komisařko, za to, že jste se dostavila a za to, že jste nás pravila o etapách jednotlivých projektů, ale když, se, když vidím všechny ty projekty, které se, jsou ve fázi přípravy z hlediska EFSI, tak eh, jsem trochu zmatená, protože osm projektů, které schválila EIB, jsou tři eh, prostě rozšiřování dálnic, to jsem i si ověřila na veřejném portálu EIB. To je pro mě trochu problém, to je Itálie, Slovensko a Francie. A myslím si, že EIB eh, eh, tady nehraje správnou eh, hru z tohoto hlediska, když přitom komise stanovila jasný mandát EIB pro využití těchto prostředků, stanovila dobré cíle, které byly stanoveny, aby se řeklo, že jsou to strategické investice, které měly, mají být eh, naměřo, nasměřovány přeshraniční multimodální udržitelné dopravě a novým technologiím. Takže má otázka, vyplývá z trochu z, se z podstaty zdravého rozumu. Nemůžu akceptovat, že po pařížských eh, dohodách o klimatu a ve světle naší komunikace a vaší komunikace od, od uhlíkování, dekarbonizace ekonomiky má smysl stavět další dálnice v roce 2016? Já nevím, to bude ta další generace, která bude muset uh, nést na svých břemenech uh, zátěž klimatické změny. Takže jak můžeme podpořit tyto investice, jak zajistit, aby váš mandát byl ze strany EIB skutečně uplatněn? To je první otázka. A pokud se podíváme na eh, další eh, lhuty do budoucna, mě by zajímalo, můžete nám potvrdit, že komise skutečně zahájila svou iniciativu k tomu eh, silničnímu valíčku dvěma opatřeními, které jsou pro nás důležité, to je směrnice o eurovinětě, včetně externích nákladů a samozřejmě přímý vztah ke klimatickým změnám a potom bezpečnost silniční dopravy, jestli bude i nadále považována za důležitý bod. A pak druhý bod, který se mi zdá být důležitý, um, uvažujete o zintenzivnění spolufinancování regionálních um, spojů v železniční oblasti, v přeshraničních oblastech a, a investice do existujících, čili stávajících linek a spojení. Já vlastně myslím, že i tady je skutečně na čase si položit otázku, zda uvažujeme o vztahu mezi tedy určitými zprávami, bezpečnostními charaktery, které ukázaly určité nedostatky, pokud jde o zabezpečení třeba letišť, čili z hlediska eh, dopravy, eh, do, eh, z hlediska letecké dopravy. Děkuji. Danke sehr, jetzt Peter Lundgren. Děkuji, nyní Peter Lundgren. Miss eh, Bulch. Ja, det var föredragning om de olika... Děkuji za zajímavou prezentaci, pokud jde o ty rozdílné dopravní projekty, ale není mi zcela z toho jasné, co máme očekávat v budoucnosti. Chceme udělat to, chceme udělat ono, chceme investovat a je třeba spolupracovat. To je sice jasné, ale mně se zároveň zdá a mrzí mne, že eh, všichni, zůstav, všichni pomalu jsou unaveni z takové diskuse o tom, co všechno bude se dělat slibování a přitom EU neřeší ty problémy, které by lidé eh, chtěli řešit. Lidé eh, musí často téměř nasazením života se eh, nyní pohybovat po Evropě, když chtějí například eh, jenom jako řidiči nákladěků se dostat na eh, druhou stranu Lamaňského kanálu a co kabotáž a celá s tím související doprava. Švédské firmy se kvůli tomu dostávají do Uh, úpadkové situace kvůli velmi nízkým uh, mzdám. Je to, mzdám je to určitá forma otroctví. Tady se v těchto oblastech zdaleka tolik nedělá. Je pěkné si říkat, co bychom měli udělat v budoucnosti, ale je potřeba řešit palčivé problémy dneška Eh, potřebujeme informace. To zde zaznělo informace o tom, jak vypadá celý ten silniční balíček. To je podle mne klíčová otázka. Já bych chtěl slyšet něco o prioritách, které máte v, eh, v rámci silničního balíčku. Chtěl bych slyšet podrobnosti o tomto balíčku a kdy vlastně bude prezentován. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Christine Děkuji, nyní Kristýn Revodalon. Merci. Uh, merci. A děkuji, paní komisařko, za tuto prezentaci. Pokud jde o e, tedy Eh, prvním, eh, tomto prvním projektu, který se se zmínila, eh, mm, žádosti, to je velice důležitá pozitivní věc, pokud jde o CEFu a té iniciativě pro přezraniční spoje interkonekce, tak víte, že tam se prostředky snížily. Doufám, že se dostaneme zpátky na původní úroveň v příštím roce, při příštím Ehm, pře, přehodnocení víceletého rámce. Pokud je o EFSI, tak to je otázka, která již byla víceméně položena dalšími eh, kolegy a kolegyněmi. Ale co je znepokojivé a na co bych chtěla slyšet odpověď, to jsou projekty, které eh, nejsou v rámci centrální sítě, ale eh, v dalších eh, sítích, čili jakým způsobem můžeme podchytit ty oblasti, které jsou v současné eh, době méně pokryté, méně dostupné, aby ty projekty, aby i tyto projekty mohly získat nějaké prostředky. Projekty, které, na které, které podpoří EIB, Vidíme, že ten počet je poměrně malý, pokud eh, v srovnání s celkovým objemem projektu. Proč tomu tak je? A proč nejsou odměněni ti, kteří lépe respektovali zadání komise, ale spíše jsou to prostě eh, jsou to odměňovány ty projekty, které snadněji našly soukromé finance. proč eh, více nepodpořit ty, kteří si zaslouží možná víc soukro- eh, veřejné prostředky, ale kteří splnili právě zadání komise. Dominik Rike. Děkuji. A děkuji, paní eh, komisařko, za vaši um, odvážnou uh, jaksi návštěvu. V... Někteří kolegové kladli otázky ohledně programu, pracovního programu protože jsou tu některé otazníky k tomu balíčku, ale také v rámci, uvnitř toho balíčku, ehm, některé legislativní návrhy k tématům, které tu zazněly a v dalších oblastech, ale já bych se chtěl vyslovit k problému investic. Víte, že některý, někteří z nás o toto mají eminentní zájem začínáme vidět výsledky Junkrova plánu v oblasti dopravy. A vy jste... Jsou to vlastně dva, dva typy investic. Jednak, eh, jednak eh, jaksi eh, investice typu veřejného zájmu, kde jde o návratnost investic a za druhé Ehm, ty, které mají návratnost eh, finanční, sociální a jinou. Ale v tomto případě to nespadá tolik do tržní ekonomiky. A pak jsou to ještě další věci, které mm, tedy mají veřejný zájem, ale mají určitou návratnost, ale ne dostatečnou. Je ovšem důležité, aby to pokrylo aspoň kapitálové náklady. Eh, protože kapitál má svou cenu, své náklady. A pak tato adicionalita je přesně tím, eh, co by, eh, do čeho by měl zasahovat, eh, nebo kdy by měl přijít potaz Junckerův plán. Ale musíme bonifikovat ty investice, u kterých jednoznačně existuje adicionalita. To znamená, kdy to není přímo tržní, um, otázka tržních vztahů, ale kdy je potřeba určitá pobídka, aby ten soukromý kapitál pak uh, se dostavil, aby ho to přitáhlo. Ale všechny ty projekty s evropskou přidanou hodnotou, o kterých jsme slyšeli dnes odpoledne, eh, to je například přístupnění těch některých um, izolovaných zón, eh, přeshraniční spoje v příhraničních oblastech, projekty zkvalitnění ze, eh, přístupu k životnímu prostředí, to jsou prostě všechno ty projekty, které jsou trošku jaksi mimo uh, tu tržní ekonomiku. A tady trošku bych viděl ten uh, jakýsi eh, hřích FC, že nemůžeme financovat uh, jenom z hlediska adicionality ke jiným finančním prostředkům. Projektové bondy, obli- projektové um, ehm, ob- obligace, a tak dále a tak dále. To prostě nestačí k tomu, aby byla zajištěna dostatečná adicionalita. Potřebujeme eh, v některých případech skutečné dotace, zvláště tak, eh, tam, kde to má nějakou jednoznačnou evropskou a environmentální přidanou hodnotu. Eh, a co jsme udělali s EFSI? Vzali jsme prostředky přesně tam, eh, kde, eh, odkud byly, kde byly potřeba, k dotacím, k podpoře těch projektů, které mají menší adicionalitu, ale přitom jsou eh, důležité. A takže já mám pocit, že e, pak, když k tomu budeme přistupovat takhle, tak pak co zbyde na ty projekty s adicionalitou environmentální a jinou. Ten diagram, který jste vypracovali, tam tomu trochu chybí představivost. Když se podívám na ta procenta, tak eh, já myslím, že to úplně nesedí. 30% eh, do, dotační kapacity z CEFu a z jiných oblastí jsme eh, prostě odebrali a já si myslím, že ještě určitě to bude později, kdy nenajdeme pak už žádné prostředky na zajímavé projekty, eh, na projekty, které jsou potřebné. Nebude to eh, fungovat bez takovéto přímé podpory. Vy jste zmínila Kale, já Kale znám velmi dobře, já jsem tam nějakou dobu působil pár set milionů eur je v rámci EFSI, protože je tady samozřejmě velký přínos eh, přímých, eh, přímé podpory, dotací, které umožňují vůbec eh, to fungování. Dále Rotterdam, TNT. Ehm, tak já jsem tehdy navrhoval, abychom vytvořili fond, fond podpory investic v oblasti dopravy. Tehdy jsem říkal 80 milionů eur, že by to mělo být, ale já myslím, že tady jednak teď máme tedy CEF s určitými částkami, které se sniž, snižují, které, eh, kde se situace zhoršuje. No a nastoluje to eh, určité otázky já nevím, jestli tady budeme mít skutečně těch 300 eh, miliard z těch 20. Já myslím, že ta adicionalita bude slabší a já myslím, že mm, spíš to mělo být původně 30% v dopravě a teď jsme na 13. A přitom jsou to investice, které nepotřebují EFSI k tomu, aby se realizovaly. Takže nakonec to bude méně než 10% investic eh, v dopravě z Junkrova plánu. A to je logické, protože když vyprázdníte, jak si tu pokladnu, ty prostředky, které jsou potřeba na um, dotace a na přímou podporu, tak je to přímý výsledek. EIB prostě dělá to, co dělat umí, to znamená určité finanční modifikace, sofistikované nástroje na zlepšování něčeho, co už funguje, tak jako tak v rámci tržní ekonomiky. Jenže my se tu snažíme o něco jiného. My se snažíme investovat uh, projekty veřejného zájmu, v nichž e, tržní ekonomika vždy nefiguruje. Takže Junckerův plán je vynikající plán, který se však eh, dobře, nemá příliš e, velkou relevanci vzhledem tomu, co nás v oblasti dopravy zajímá. Děkuji, Markus Píper. Děkuji, paní komisařko. Rád bych navázal na několik věcí, které zde uvedli kolegové. Nejdříve se podívám na dobu před 15 lety. Kdo by si tehdy býval řekl, že dnes tady budeme hovořit o takto skvělých projektech a že budeme podporovat z evropských peněz, že to bude mít takovou dimenzi a takto inovativní, jak se snahu. To je veškerá, to je opravdu velice dobrá věc. Takže já jsem rád, že se nám to daří zpropojovat eh, eh, dopravce a různé tedy dopravní způsoby, ale zapomínáme, že 80% našich dopravních sítí, ty eh, transnacionální dopravní sítě, to jsou zejména železnice a vodní cesty. A co se nyní odehrává v oblasti dopravy, mám tím na mysli projekty EFSI, co je představováno, jaké jsou představovány, s veškerou chválou, kterou jsem tady řekl, ty tři eh, projekty dálnic, pro ty byste skutečně nalezli soukromé investory. Ty stojí frontu na takovéto projekty. Znám to z Německa, z mé vlastní země a vím, pan Dekam, to velice dobře zná z Nizozemska přístavové projekty. Kalé tady bylo uváděno. To je přece eh, zajímavé pro soukromé investory v proto, protože tam masivně to zajišťuje, garantuje francouzský stát, eh, který v oblasti dopravy, je mi to líto, že to tak musím říci, tady sázíme na věci, které prostě vůbec nespadají z 80% do našich úkolů. Náš úkol je, abychom subvencovali, dotovali ty věci v těch oblastech, o které se soukromí investoři nezajímají, kde je nenalezneme. A tady bych býval očekával od paní komisařky, že se alespoň trochu více bude starat právě o tyto oblasti a řekne nám, eh, řekne nám tedy, že to, co jsme učinili s CEFem, nebylo v pořádku. A já jako komisařka učiním vše proto, aby se to do CEFu vrátilo zpět a aby CEF měl i v příštím období odpovídající podporu. To od vás, paní komisařko, očekáváme právě v těchto tak zásadně důležitých oblastech. A dobře víme, že komise, co se týče rozpočtových vyjednávání na rok 2016, se nechovala správným způsobem. Nevím, kdo tam tehdy tvrdil, že ty peníze pro, eh, pro to, aby se znovu naplnil ten CEF, eh, vůbec nejsou potřeba. My jsme paní pak napsali o tomto tématu dopis. Vy jste to dnes vlastně popřela. CEF eh, zažívá obrovskou poptávku, má tam třikrát více projektů poptávky, než je možné financovat. A tady, paní komisařko, byste měla být poněkud více odvahy a v těchto oblastech žádat to, o co nám jde zde na Franu. Co se týče rozpočtových vyjednávání na další rok, tady se musíme silněji zaměřit zejména na vodní cesty a železnice, neboť most a další záležitosti, které se týkají vodní cest, soukromé investory vůbec nezajímají, ale je to zásadní pro evropské dopravní sítě. Děkuji a nyní Marie-Christine Anot. Merci, monsieur le Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko, za vaši zprávu. Dovolte pár stručných poznámek. Myšlenka pana Junkera vytvořit fond um, strategických investic sám o sobě, tato myšlenka, eh, sam, tato myšlenka není špatná. Ale zdá se, že zatím je to spíše uh, selhání. A z, já eh, to mohu eh, ilustrovat. Třeba eh, Lyon-Turín, tato železniční trasa a její financování. Francie chce využít, by chtěla spíše využít CF, což je mechanismus, který byl nyní osekán ve prospěch Junckerova plánu. Čili tady jsme v klasické situaci hada, který požírá svůj ocas. A e, navíc e, požadavky jsou e, větší, než se očekávalo, nebo nemají žádný evropský rozměr, nebo je tato e, dimenze opět jen omezená. Takže každopádně, když se podíváme třeba na Eh, surrealistickou situaci, kde Evropská unie financuje některé projekty městské dopravy, například eh, pro projekty eh, pařížského metra nebo lionského metra. A EFSI se tak vlastně pouze, tak pouze nahrazuje jiné zdroje financování ehm, z veřejných zdrojů, s kterými už se počítalo. A to, to jsou často případy, které eh, nejsou příliš strategické, eh, které nevytváří příliš uh, hra, pracovních míst. Takže já uh, jsem ráda, že Francie, která je druhým největším uh, čistým přispěvatelem, má poměrně dobrou návratnost investic v oblasti dopravy, ale upřednostňovala bych, aby byla respektována zásada subsidiarity aby eh, nevznikaly eh, jakési eh, vzdušné zámky a nedocházelo k mrhání veřejnými prostředky. Ich nochmal auf die Liste gesetzt. Děkuji a dovolím se také já přihlásit, ale ještě jeden řečník. Já budu velmi stručný, protože celá řada otázek již byla položena a vy sám, pane předsedo, chcete také položit otázku a paní komisařka potřebuje dost času, dosti času také na odpovědi přístup ke všem těmto projektům v rámci EFSI pokud jde o přesun v rámci modalit eh, CEF, na to měl být velmi za, za, zaměřen, nicméně se mezi tím objevila celá řada silničních pro, projektů a ten multipla, multiplikační efekt je velmi nízký. Tady se hovořilo o 1 až 15 a je to jenom 1 ku dvěma třema. To byl plán Junkrův a to není příliš dobré. Je, co si myslíte o kvalitě těch projektů, které byly dosud implementovány bez eh, finančních prostředků z EFSI? A co si myslíte o tom multiplikačním efektu? Ten je skutečně nízký, neměli bychom hledat jiné projekty a pokusit se navýšit ten efekt multiplikace. Pokud vidíme ty výsledky zatím eh, příliš eh, velký dojem na nikoho nedělají. Ano, a nyní bych si Eh, dovolil se také přihlásit do diskuse a říct následující. Nejde jenom o peníze. Junckerův plán má tři cíle. Boj proti nezaměstnanosti, eh, dále Eh, projekty, které eh, pozastaví klimatické eh, změny a soudržnost v Evropě. A frankfurtské letiště není žádná soudržnost, to je jenom národní projekt a celé řada dalších platí, to tež platí v mnoha dalších projektech. Já jsem z Berlína, když tam padla berlínská zeď, to rozhodnutí bylo takové, že je potřeba 120 kilometrů hmm, že je potřeba během několika let vybudovat velké množství mnoho kilometrů dálnic trvalo to strašně dlouho dát dohromady pouze pět kilometrů podzemní dráhy, čili skutečně jak zajistit ty nezbytné projekty, které je potřeba zajistit rychle, jak je můžeme rozjet, namísto toho, abychom měli eh, takové ty obří silniční eh, projekty. Víme, kde ty problémy a, a ta prázdná místa jsou, víme, kde je potřeba zacílit ty naše kroky je potřeba se dívat na kohezní fondy až 85% a v mnoha případech si země řeknou, to není zajímavé, ale pokud tam bude ten přeshraniční prvek, tak mohou eh, se tímto směrem vydat. To potřebuji, považuji za důležité. Já když jenom zajistím, že tam doda, se dodají nějaké stroje, tím nezajistím nová pracovní místa, nesnížím nezaměstnanost. A tady cílem bylo snížit eh, nezaměstnanost. V některých oblastech je to čty, je 40 až 50 procentní nezaměstnanost mezi mladými. Neměli bychom na tyto projekty nazírat pouze finančně. Je potřeba třeba vzít e, v potaz e, také e, klimatické změny, dopravní infrastrukturu jako takovou a vytváření pracovních míst. Vy, paní komisařko, jste zmiňovala projekty, respektive jejich neexistenci v těch zemích, které spadají pod programy soudržnosti. Existuje nový koridor, který jde z baltských států, od Baltského moře až k středozemnímu moři eh, je tady pokus vytvořit tento koridor. Mm, přitom jsme zaznamenali protesty ze starých členských zemí a je přes tyto nové. A jak daleko se s tím projektem došlo? Eh, není potřeba tolik tunelů, je potřeba trochu elekt, eh, elektrifikace, využít existující dopravní spojení, takže jak by bylo možné podpořit prior, jako priority uh, jako prioritu tento projekt naproti jiným. Ten přeshraniční aspekt je důležité a poslední věc, a to je pracovní program majitele lodí. U lodí tady nepotřebujeme tolik eh, nezbytně novou technologii, i když eh, těžká paliva jsou nahrazována naftou, oleje jsou nahrazovány naftou, ale to je něco úplně jiného, pokud se podíváme potom na na aspekty životního eh, prostředí, ty těžké motorové eh, oleje nahrazené naftou, by znamenaly velké zlepšení a není proto potřeba příliš mnoho zdrojů. Možná je to dražší pro provozovatele, nicméně životnímu prostředí to pomůže. Na konferenci eh, předsedů výboru jsem opakovaně kritizoval eh, jeden bod, který se týká eh, Junkrova plánu a jeho nástrojů a to, že potřebujeme zohledňovat klimatické změny a to i v oblasti dopravy. A to lidé neradí slyší, kdy komise skutečně z ze samého vrchu vím, že máte hierarchickou strukturu, eh, kdy komise něco v tom bude činit, kdy eh, jakým způsobem je můžeme argumentovat, že doprava je v tomto klíčová, pokud jde o boj proti klimatickým změnám. Potřebujeme jinou mobilitu a tady hrají velkou roli investice. Téměř se nám podařilo to stihnout, takže máte ještě asi 20 minut na odpověď a my se na ní velice těšíme. Okay, first of all... Takže za prvé, díky za velmi rozmanité otázky, které jste tu nastolili. To jen ukazuje, jak nesmírně komplexní je celá eh, ta skupina otázek eh, souvisejících s dopravou a vůbec situaci, eh, v níž doprava je. I vaše připomínky však v sobě obsahovaly některé rozpory, takže Musíme prostě najít řešení, které je dobré pro Evropskou unii jako celek. My se snažíme dělat, co můžeme. A moje první poselství je, jsme na dobré cestě. Ale my rozvíjíme nástroje, um, identifikujeme problémy a nedostatek systémového pohledu na dopravu je jasný, je zřejmý a já se snažím Eh, přimět k tomu, abychom, eh, aby tato systémová perspektiva vznikla. Abychom viděli, které části musí, musíme propojit, aby eh, vznikla, vznikl funkční a propojený dopravní mechanismus. Já vám všem bedlivě naslouchám. Uvidíme, jak to můžeme ošetřit, abychom měli skutečně systémové řešení. Je evidentní, že existují také některé zavádějící informace. Jak, jak je můžeme tyto informace zastavit? Je velmi populární teď říkat, nikdo nemá rád evropská řešení, nebo Evropská unie je k ničemu. Jenže když pak hovořím eh, s eh, individuálně s občany, jako jsem učinila v Polsku, tak všichni přiznávají, že díky evropským penězům došlo k obrovskému pokroku a že by se nikdy neuskutečnil ne, eh, tak značný rozvoj v tak krátké době bez existence Evropské unie. A to platí pro každý snad členský stát protože všichni jsme měli obrovský přínos z jednotného trhu a z různých finančních mechanismů. Jenže samozřejmě, že jsme neudělali vše, co se dalo udělat, samozřejmě, že i do budoucna je to obrovský potenciál. Jenže musíme chápat, že úspěšní budeme jedině, když budeme spolupracovat. Protože 500 milionů občanů to je 500 milionů občanů. Žádný jednotlivý členský stát nemá e, takovou sílu. E, a 30 bilionů HDP, no prostě žádný jednotlivý stát nemá takovou kapacitu. Čili síla je v té jednotě a e, právě z toho vycházíme já, jak tomu vytvořit podmínky. Abychom mohli utvářet dopravu, abychom byli schopni podněcovat tento růst, úspěšné podniky, které jsou schopné eh, fungovat globálně, aby Evropa nadále zůstala nejlepším eh, místem na světě, kde může člověk žít. Evropa a Evropská unie je nejlepším místem, kde může člověk žít na této planetě. Možná jsou nějaké jiné planety, které jsme ještě neobjevili, ale buďme si toho vědomi. Ale bojujme za inovace a posilujme mechan- tyto mechanismy. Každý může mít nějaké individuální příběhy, které eh, do tohoto příběhu nezapadají, něco, s čím nejsme spokojeni, ale to bych chtěla minimalizovat. Tedy minimalizovat ty neférové postupy, eh, které vedou k tomu, že pak se neinvestuje nejlépe, jak je možné. Takže pokud jde o CEF třeba, tak tam máme vůbec nejlepší model řízení v rámci komise. Máme skutečně profesionální výběrová kritéria a projekt, eh, tedy proces výběrový. A jistě, že se dá věc, dají věci ještě více zlepšit, ale není možné to udělat přes noc. Takže prosím o schovývavost s námi a s našimi službami. Neříkám, abyste nebyli kritičtí. Buďte kritičtí, ale z určitého pozitivního pohledu, z pozitivní perspektivy, protože je tolik protievropské energie. Už teď. Je to destruktivní. Ono nás to oslabuje tvá, tváří tvář evropské ekonomice a mně to nelíbí. Vy vám se to líbí? Doufám, že ne. Doufám, že tady jsme na jedné lodi. Takže kritické postřehy, ale Eh, to ano, ale musí to být něco, co eh, spíše zmocňuje, zapojuje. A teď tedy odpovím na otázky. Ono je to někdy frustrující. Je frustrující, když se snažíte přijít s těmi nejlepšími řešeními, musíte furt bojovat s nějakým skepticismem na úrovni Evropské unie. Já si to nedovedu vysvětlit jinak, než um, jakýmsi, jakousi sebestředností. Uh, kdy si lidé prostě prosazují sami sebe. Takže, eh, pokud jde o eh, otázku týkající se pracovního programu, možná mohu odpovědět, odpovědět i na některé jiné otázky. První věc. Eh, díky vaší podpoře pracujeme velmi dobře na vyřešení tedy těch zatím ještě nedořešených legislativních otázek. Opravdu, aby eh, jsme je eh, obrazně řečeno dostali ze stolu. Eh, tam se nám to daří velice dobře. Máme teď velmi liberální rámec, zjednodušení stand, zjednodušování standardů, 11 000 standardů se bylo nahrazeno několika sty evropskými standardy. Takže dovedete si představit, co, jak to tedy, jaký to má dopad na železniční dopravu v rámci železničního balíčku. Máme tam, e, zapojili jsme do toho e, soutěž, takže to je velice dobré. Dále EMSA, to je e, ta evropská kapacita, příbřežní pohraniční stráže, to je velice dobré, dále služby v oblasti přístavu. To je další věc, která postupuje velice eh, dobře. Otázka Gibraltaru to je taky velmi frustrující, protože to zdržuje letecké otázky, um, pokud jde o slotu a, sloty a mm, eh, jmené údaje o cestujících a další věci. My jsme investovali do Cezaru, aby byl konkurenceschopnější globálně a teď konkurence začne používat tyto uh, nástroje rychleji, tedy Cezar. A uh, doufám, že se nám podaří najít řešení rychle, tak aby náš letecký ekosystém se pohyboval rychleji vpřed a zůstal konkurenceschopný. Ale zatím to bohužel uvízlo na mrtvém bodě, takže v, to, v této oblasti nemám dobré zprávy. Uh, a teď je, pokud jde o, o závazky na rok, na rok 2016, že silniční balíček je na, správ, na dobré cestě. Byly tu určité překážky z hlediska administrativní kapacity komise řešit některé složky. Ale pozor, potřebujeme tento silniční balíček, protože Evropa chce zůstat v čele, po, i po, pokud jde o automatizaci eh, vozidel, a potřebujeme autonomní vozidla a tak dále. To potřebujeme k tomu, aby vznikla evropská řešení, která eh, podporují eh, tuto evropskou mentalitu, evropský přístup. Eh, připouštím, že se to může o pár měsíců prodloužit, opozdit. potvrzení iniciativy 8 plus 2 budeme k dispozici možná v únoru nebo v březnu, ale i tak prosím pomožte mi, eh, protože my jsme za nás práci odvedli a chceme to dotáhnout v letošním roce. Jenom bych vám připomněla, řešíme digitalizaci silniční dopravy prostřednictvím elektronického mítného. A také jde o otevření trhu, sociální otázky s veškerými výzvami, které před námi stojí. Další významné iniciativy zmíním návrh lodní bezpečnosti červenci, dekarbonizace dopravy, po létu CITS a legislativní návrh k právům cestujících v železniční dopravě a eh, že bezpečnosti silničního provozu. Tyto návrhy budou nasledovat po takzvaném fitness checku. Dále možné iniciativy na rok 2017 Obzvláštní pozornost budeme klást na um, sektor námořní dopravy. Musíme se na to dívat ze systémového hlediska, abychom viděli, jestli ještě něco chybí, nebo stačí poskytnout lepší vysvětlení. Každopádně však eh, námořní doprava bude něčím, na co se budeme zaměřovat v roce 2017, 18 a 19, to bude multimodalita. Teď vytváříme architek, agenturu pro multimodálnost, abychom eh, chápali, co chybí. Aby všechny mody bylo mož, dopravy bylo možno dát dohromady. Včetně integrovaného prodeje um, ehm, lístku a tak dále. Ještě zpátky k námořní dopravě. Bude to jasnější za pár měsíců momentálně provádíme pět eh, takzvaných fitness checků podle pracovního programu 2016, což by pak mohlo vést eh, k dodatečné legislativě, nebo ne? Oblast eh, bezpečnosti, digitalizace, zjednodušení výkaznictví, založení jednotného evropského kontakt, kontaktního místa, musíme vytvořit jednotný námořní eh, prostor, sociální otázky, infrastruktura, otázka takzvaných megalodí. Tolik námořní doprava a nyní bych ještě chtěla zmínit dvě další významné legislativní iniciativy vyplývající z naší dekarbonizační strategie. Eh, to je eh, kombinace Eh, železničních, eh, nákladních železničních a jiných dopravních sektorů. A v rámci kolaborativního eh, hospodářství jsou tu také některé projekty, například potřeba regulační iniciativy, pokud jde o přístup k trhu v oblasti přepravy v taxicích to je něco, co bychom měli dokončit do léta. Uvidíme, jestli to bude vyžadovat nějaký návrh, abychom otevřeli návrh v oblasti taxislužeb. Zda, tady, zda je potřeba eh, přistoupit k nějaké intervenci. A zároveň chci ještě zmínit také nelegislativní aktivity, které jsou rovněž důležité na 2017, to je například implementace stávajících pravidel a rozpočtových Eh, nástrojů a eh, aktivit, které budou rovněž důležité na podporu toho, co chceme dosáhnout. Takže tolik k pracovnímu programu. Ale samozřejmě předáme všechno písemně tak, abyste to měli před sebou v eh, jasném for, mm, formátu. Další otázky, a stručně proběhnu těmi otázkami, další otázky se týkaly EFSI. Vím, že těch poznámek k tomu byla celá řada a já sdílím ty obavy, které zde byly vysloveny. Vím však, že nemůžeme jenom cestou grantů financovat dopravní projekty. To není možné a hledáme řeš, řešení. Junckerův fond je první způsob, jak na evropské úrovni zapojit institucionální investory. Nic takového dosud nebylo. Možná neděláme všechno dobře, děláme kroky stranou, které nejsou žádoucí, ale zlepšujeme se. Máme zde více než 100 projektů ve Eh, fázi žádosti. A pro tenté jsme přesvědčeni, že se nám podaří těch 50 projektů dotáhnout již před Rotterdamem. A to je vynikající krok ku předu. Máte pravdu, že ty se, e, projekty na seznamu jsou staré, některé z nich ale byly nejlépe připravené. E, a v rámci EFSI nemáme stejná pravidla, jako máme v CEF, i když chápu tu argument, eh, argumentaci, že když se ty fondy propojují, mělo by to tak fungovat oběma eh, cestami. My musíme však najít takové projekty, které fungují. A bohužel eh, silniční projekty byly připraveny možná i proto, že neměly možnost získat finance přes CEF. CEF je skutečně dnes zaměřen a plně věnuje se železniční dopravě. A my se stále znovu narážíme na ty přeshraniční projekty. CEF má e, slabou stránku v tom, že Evropská banka momentálně neví, jak ty přeshraniční projekty e, financovat. My hledáme cestu, jak financovat e, více nadnárodní projekty. Zatím takové financování selhání neexistuje, těch diskusí je hodně, ale zdá se, že všichni mají pozitivní pohled a hledáme řešení, protože Vidím tady velké příležitosti, pokud jde o ty koridory, třeba financování celého toho koridoru vytvořit platformu a pozvat investory na tuto platformu. To by bylo ideální řešení, ale v této fázi nemáme možnost, protože nemáme proto ten žádoucí rámec. A doufám, že eh, v Rotterdamu budeme moci přednést již nějaké pozitivní výsledky a potom tam můžeme zapojit i země v rámci soudržnosti a dát jim určité šance, protože eh, možná tam není dostatečná kapacita nebo kultura pro ty mechanismy EFSI, ale to bychom neměli přijmout za něco trv, jako něco trvalého. Je to potřeba změnit, eh, změnit to, hovořit o tom s ministry, změnit to eh, i diskusí s jednotlivými aktéry. Moje služby se tomu věnovaly a chceme také proto, jak jsem již zmiňovala, mít zacílenou poradenskou službu eh, službu, abychom eh, rozvinuli a urychlili eh, vývoj těchto eh, dovedností, těchto kompetencí a abychom zapojili další, další aktéry. Takže to leží před námi na stole a doufáme, že ten pokrok bude dosti rychlý či rychlejší dokonce, než je obvyklé, protože skutečně není to jednoduché FC je prvním pokusem, prvním krokem, ale doufám, že se nám v budoucnosti podaří vytvořit něco nového, co bude již vycházet z těch zkušeností. Je lepší mít jakýsi generický mechanismus financování anebo zacílený Eh, vidíme, že v oblasti RNI e také testují tyto, hm, tyto nové formy financování, kde třeba najdeme poučení a podaří se nám to přenést do, hm, do dopravy já spolehám na kolegy a kolegu Dominika zde a další, pokud jde o tyto inovativní eh, přístupy. Já budu o dopravu bojovat, ale pomožte mi vytvořit dobré, dobrý obsah, dobrou, eh, dobrou, dobrý rámec pro, te, pro tu práci, abychom eh, ty formy financování mohli takto doladit. Pomožte mi s tím. Ehm, další eh, témata. Plně souhlasím s tím vysloveným, eh, nespo, s vyslovenou nespokojeností, pokud jde o ten multiplikační efekt. My jsme doufali deseti patnácti násobek, ale bylo zmíněno, že to je jenom dvou či tří násobek. Eh, domnívám se, že se nám zatím nepodařilo přitáhnout ty správné projekty. Jsou to projekty, které by zatím mohly být financovány i cestou grantů. My to používáme spíš zatím jako určitý motivační nástroj či faktor, který Eh, přitáhne a bude informovat co nejvíce lidí, abychom přitáhli ti, ty, kteří se zatím vůbec neúčastnili nějakých evropských projektů, ti, ty promotéry, kteří eh, nic takového zatím neučinili a já skutečně spolehám na tu Rotterdamskou konferenci, kde budeme se soukromými investory hovořit napřímo také s majiteli, držiteli těch projektů a získáme informace o tom, co nám kde ještě chybí. Víme, že těch prvků je eh, několik týkající se eh, solventnosti či likvidity, eh, týkající se toho, jak vůbec soukromo-veřejná partnerství jsou nahlížena a to se nezmění ze dne na den. Je to velmi bolestný proces, zejména pro někoho, někoho, kdo je netrpělivý, ale někdy netrpělivý, ale je potřeba ty postupy eh, udržet. Eh, pokus, pokusíme se je urychlit, protože to téma je eh, jak si žávé je na pořadu dne a je potřeba ten to momentum využít. Zbývá mi jedna minutka, myslím, že jsem již celou řadu těch věcí. Zmínila eh, nelegální kabotáž, to je součást eh, silničního balí, eh, balíčku. Budeme vysvětlovat práva kabotáže. Kabotáže vyzvali jsme členské země, aby se toho účastnili. Myslíme si, že zatím není potřeba nové legislativy. Uvidíme, kam to poveden Chceme zkrátit příslušný cyklus, ale umožnit umožnit eh, více větší objem nákladu či více nákladu v rámci toho jednoho cyklu protože monitorovat ten, to fungování je obtížné. Kabotáž určitě je téma, které zůstane na stole, budeme o tom nadále uh, hovořit, ale nyní chceme dosáhnout spod, uh, společného výkladu pravidel, protože vidíme rozdíly ve výkladu jednotlivých členských států a to podrývá ten přístup eh, jednotného trhu. Pokud jde o mítné na nových silnicích. Já se eh, držím principu uživatel platí a v silničním balíčku, na který jste se eh, často ptali, budeme nadále rozvíjet ty nástroje a ty rámce pro členské státy, aby mohly zavádět mítné, pokud chtějí. Není to povinné, ale je to určitá uh, i určitá pobídka k tomu, aby tak činili, aby využívali ten princip eh, uživatel platí a to v rámci, eh, v rámci Evropské smlouvy. Eh, omlouvám se, ráda na některé další konkrétní otázky a připomínky odpovím mailem. Prosím, pošlete je znovu to jsou také vnitrozemské vodní cesty a železnice. Tady nemějte obavy, to je předmětem financování a zajímavé věci se v obou oblastech připravují. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a za odpovědi a Stále ještě můžeme pokládat písemné dotazy. Já rozhodně eh, se zeptám na ten zmiňovaný koridor toho komise podpoří. Vin van de Kamp ještě chtěl vědět, slíbila jste, že poskytnete přehled o pracovním programu. Viděl jsem, že jste to krásně přečetla, takže by bylo vhodné, abyste nám ten dokument poslala, to bychom byli velice rádi a nemuseli bychom si to takto zaznamenávat během schůze. A dříve, než odejdete, sdělím vám poslední novinku, to je možná pro někoho relevantní. V Rakonsku je konečně znám eh, konečný výsledek Bond a Alexander van der Bellen má 53,3% a 49,7% má pan Hofer a 30 hlasů rozhodlo, 30, kromě 30 tisíc hlasů rozhodlo, takže můžeme poblahopřát vítězi prezidentských voleb a přejeme si, aby se Evropa i nadále ubírala pozitivní cestou. Tímto jsme skončili tento bod na pořadu jednání. Ještě jednou děkuji paní komisařce a i hned přecházíme k bodu číslo 5. Thank you.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 Please take a seat. We will continue. Es geht jetzt über die Verordnung. A nyní jde o nařízení o řízení Evropské agentury pro bezpečnost eh, námořní dopravy. Spravodajka eh, Marie-Christina Notu má slovo. Prosím, paní Arnotu, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Écoutez, je vais, je vais être bref parce que je dois dire... Knuto, stručně, bez... Takže, pokud jde o hlasování z 12. května, tak ten spektákl, to, k čemu tam eh, došlo, eh, bylo opravdu pozoruhodné. Hodně vás, z vás mi přišlo neposlouchalo, nebo si ani nepřečetlo tu zprávu. Nebo jsem dokonce četla určitým urážkám, obviněním z rasismu. Ale prostě mi přišlo, že jsme úplně odděleni, úplně jsme se oddělili od reality lidí, kteří v běžném životě musí čelit následkům masivní migrace, a kulturním re, náboženstvím, bezpečnostním a ekonomickým rozdílům a problémům, které z toho vyplývají. Řeknu to eh, stručně. Když zapadneme do nějaké ideologie nebo sektariz, sektářství, což byl přesně případ toho 12. května, tak myslím, že je to velký problém. Já myslím, že pak se nemůžeme divit, my se ve Francii ještě divíme, že pak eh, jaksi největší podporu eh, má zdržení se hlasování, neúčasti politické no, není divu, protože naši spoluobčané mají pak o prostě pojď, mají uh, určitý pocit, že jsme v nějaké bublině. Takže je potřeba, abyste se znovu podívali na své pozměňovací návrhy, zohlednili je, vzali je na vědomí, protože to je něco, co dlužíme našim spoluobčanům. Já se domnívám, že opravdu je naléhavě důležité vyslat jasný signál evropským Eh, institucím, protože my jsme možná v řadě věcí proti Evropské unii, ale ne proti Evropě. Takže, když se podíváme na obrovský rozsah, rozsah toho problému, který, eh, kterému teď čelíme, tak eh, myslím, že se to nedá tak jednoduše vyřešit. Musíme překonat stranické rozpory. To je nezbytná podmínka k tomu, aby naše evropské národy mohly navázat eh, na eh, svoji historii, své, svoji spolupráci a zejména by na, znovu nabídli evropským občanům určitý rámec pro budoucí spokojený a prosperující život. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že nyní se má slovo Win van de Kamp. Ik heb even een vraag. <clears throat> Ik dacht dat de rapporteur van Liebe uh, hier nu zou zijn. Ik... Eh, já jsem měl za to, z toho tedy, co řekla paní Arno, Arnutu, že mm, s určitými věcmi není spokojená, ale Jasně, já na to mohu zareagovat, ale myslím, že jsme předtím měli dobrou výměnu názoru. Objeví se také zpravodaj za výbor Líbe. Otázka. Berichterstatter von Liebe. Pan zpravodaj za Libe je na jiné schůzi a nyní přímo v tuto dobu zde být nemůže. Jakmile to bude možné, tak se dostaví. Proto to nemohu s jistotou říci, ale zítra budeme hlasovat. Samozřejmě také v koordinaci s tím, o čem rozhodne Libe. Proto jsme také to hlasování dali na zítřejší odpoledne, ale rozpravu mít musíme. Pokud se dostaví, tak se vyjádřit bude ještě moci. Ano. Ale teď nehovoříme už o tom stanovisku, ale o s, um, zprávě z Líbe, nebo o čem teď máme mluvit? Ní hovoříme o zprávě EMSA, o kterém se také eh, diskutuje na výboru Libe a také u nás, na obou výbory. Dobře, takže už jsem v obraze. Já prosazuji návrh komisem, jenom aby bylo jasno. Na tom se s paní Arnotu shodnu. Je tu obrovská výzva uřídit azylovou krizi. Ale teď tato zpráva paní Arnotu není stanoviskem EPP. Ona snižuje různé národní, náboženské prvky, které my, jakožto EPP, zatím, od kterých bychom se chtěli distancovat. Ona má samozřejmě právo tyto věci psát, ale my se o to chceme distancovat. Musíme se samozřejmě vyjádřit ve vztahu k Ještě hodně lidí se topí ve stře, v středním středomoří. Čím dříve to dotáhneme v našem výboru a na líbe, tím dříve může docházet ke skutečné os, ochraně ostře, že našich hranic. Danke sehr, jetzt Ismail Ertug. Ja. Děkuji, Ismail Ertug. Děkuji mnohokrát za socialistickou frakci. Pro nás to vypadá takto. Máme zcela jasnou strategii, co se týče zacházení s touto frakcí. My odmítneme veškeré pozměňovací návrhy a budeme nakonec hlasovat pro návrh komise a nebudeme se pak muset distancovat od něčeho, co by pro nás bylo naprosto nepřijatelné. Předseda děkuji, Jackie Foster. Yes, thank you very much, Chair. Děkuji za slovo. Já si myslím jenom, abychom si udělali jasno. Ta první zpráva Eh, pro, aby paní Arnotu věděla, ta první zpráva, která se týká pobřežní stráže a tam jsem se vyjádřila eh, k pozici nebo ke stanovisku eh, Spojeného království jako země, která není v členem Schengenu, že se zdržím hlasování, protože my nejsme účastní, ale budeme spolupracovat s Frontexem a také ta naše pravomoc, pokud jde o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 Eh, pohraniční, eh, pobřežní stráž je velmi jiná. Pokud jde o tuto zprávu, tady dochází k rozšíření rozsahu působnosti agentury a jsou tady s tím spojeny určité komplikace. A Já hm, souhlasím něčem s paní eh, Arnato, bylo to na minulém zasedání. Možná nesouhlasím s názory kolegů a oni nesouhlasí se mnou, ale musíme být vzájemně zdvořili čelí, je to parlamentní demokracie a musíme si vyslechnout jedného, eh, jeden druhého, to říkám pro informaci. Takže pokud jde o rozšíření eh, působnosti MC, Tady jsou s tím spojeny potíže či komplikace podle eh, jednotlivých členských států v závislosti na tom, co dělají jejich pohraniční stráže. Já jsem předložila celou řadu nebo několik pozměňovacích návrhů. Není to nic politického, ale zejména o pozměňovacího návrhu 13 jsem musela k článku jednou e, zmínit každý v rámci svého mandátu, abychom se toho drželi. E, Mm, a také 15 článek 1 a 1 teď dvě tady, pokud se to týká členských států nebo jsou tím dotčeny, takže celá řada těch věcí v dokumentu komise je v pořádku, ale komise není naivní, jsou tady oblasti, které jsou obtížné pro některé členské státy a musí to zůstat na nich, jak to budou dělat. Některé pobřežní stráže nemají na starosti imigrační otázky otázky, například v Británii, jinde ano. Takže tady musí být uh, ta výhrada, že to je na členském státu, jak si s tím naloží. A s tímto uh, eh, myslím, že můžeme pokročit, nicméně jsem si vědoma toho, že jsou zde rozdíly v názorech. Na demokrat... Děkuji. Samozřejmě to je podstata demokracie, že nemáme všichni stejný názor, kam bychom přišli. Jako další paní Bilbao Parendika. Děkuji, pane předsedo. My si neudívíme paní zpravodajku, když tady zopakuji několik našich dřívějších postojů. Řekli jsme, že nepředložíme pozměňovací návrhy, také jsme žádné nepředložili. A nyní tedy probíhá analýza pozměňovacích návrhů a musím říct, že budeme jasně proti všem pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. V současné eh, situaci musíme nutně podpořit návrh komise v takové podobě, v jaké je. Jde o to, aby se posílila tato Evropská agentura, neboť nemáme k dispozici dostatečné nástroje a kompetence, tak abychom mohli zvládat výzvy, eh, které před kterými stojíme. Takže to je pouze jakési potvrzení známého postoje naší frakce. Děkuji předseda, děkuji. Stínová zpravodajka za GUE zde není. Maria? Ne? Takže Keith Taylor, prosím. Děkuji. Děkuji. Chci říct, že jsem si prostudoval zprávu paní Arnotu a návrh eh, komise. A ta zpráva paní Arnotu neodráží vůli, preference a eh, záměry parlamentu. Je tam například naprostá absence eh, slov vyhledání záchrany a lidských práv myslím, že většina parlamentu nechce takto postupovat. E, v rámci Evropské bezpečnostní agentury, či pro námořní bezpečnost, e, která nemá být nějakou dodatečnou policejní složkou, ehm, paní Jarno to žádá, abychom si představili životy jiných lidí. Tedy ve vztahu k, k obyvatelům, kteří jsou postižení migrací. Ale co ti samotní migranté? A ten jed, který na ně vštíme, eh, protože tito lidé eh, se skutečně bojí o své životy, životy svých rodin, Zelení se spojili s dalšími skupinami, navrhli návrhy, eh, pozměňovací návrhy k tomuto textu. Tyto eh, pozměňovací návrhy jsme předložili spolu s dalšími. Myslím si, že zpráva paní Hernotu je eh, ne, celkově nepřijatelná a výbor jistě dospěje při zítřejším hlasování ke správnému rozhodnutí. Děkuji a Nyní se k nám předal i zpravodaj z výboru Libe, takže mu předávám slovo. Děkuji. Děkuji. Čili z našeho, vzpomínám si naše poslední zasedání stínových zpravodajů, teď jsem tu jako zpravodaj pro eh, ten návrh na výboru Libe, eh, eh, Evropské námořní stráže a um, jsou tu návrhy regulací v, také v oblasti agentury pro uh, regulaci uh, rybářské, ryb, da, a dále e, pohraniční oblasti, po, uh, při, pobřežní spráže. Um, my jsme vzali uh, v potaz názory výboru pro rybolov, ale v tomto případě je ta formulace dost obecná, je to tedy kompromis a mm, asking or concerned uh, what... Takže eh, je tu vyškrtnut jeden bod v bodě 1b o eh, leteckých systémech eh, řízených na dálku. Chci jenom pozornit, že to žádným způsobem nemá dopady v praxi, protože v naší zprávě, v našem dokumentu, v celé řadě případů jsme zmínili různé příklady dronů a mm, nebo různých eh, vozidel, lodí a letadel. Rozhodli jsme se, že vyškrtneme, aby bylo možné všechny tyto věci nadále používat. A nechtěli jsme se dopustit nějaké chyby, že bychom pak něco ve výčtu zapomněli, takže spíš to nechat otevřené a tím pádem ponechat lepší příležitost pro využití technického zařízení. Ten rozsah bude tedy v rukou té agentury. Jinak vám děkuji za možnost se vyjádřit. Ještě jednou mnohokrát děkujeme, že jste se dostavil na náš výbor a nejdní bude mít slovo Barba Jasaje z DG Move. Um, yes, well, I mean... Uh, ano. Nebudu hovořit dlouho, jen zopakuji ještě znovu pár věcí paní Foster. Ono to není o změně rozsahu eh, působnosti těch agentur. Jde to o posílení jejich kapacit, eh, protože víme, že eh, ta funkce pobřežní stráže je velmi, eh, pobřežních hlídek je velmi, velice rozsáhlá. Proto právě tady máme tento návrh spolupráce. Je to naléhavé a mělo by to posílit operační kapacitu agentur. Děkuji a ještě nyní na závěr paní zpravodajka Marie Christine Arnoty. Poslyšte. Všechno bylo řečeno, co, má, co, co dodat. O to víc jsem znepokojena, že tu slyším dvě skupiny, které říkají, že z principiálního hlediska nepodpoří hlasováním tuto zprávu. Protože my tady hovoříme o demokracii v této sněmovně a na plenárce také. Ale odmítnout vůbec hlasovat nebo předložit pozměňovací návrhy jenom tak z hlediska nějakých zásad či principů, protože to je termín, který tu padl, to je znepokojivé pro demokracii. Ale i tak mám pořád ještě naději eh, na zítřek, že se vrátíte v jiném naladění. Každopádně mi jde o um, blaho mých uh, spoluobčanů. Děkuji. V tom se, myslím, všichni shodneme, že si to ještě rozmyslíme přes noc, neboť hlasovat se bude zítra 24. května v 16.30. A tím končím oficiální část našeho zasedání a budeme pokračovat dále s chůzí koordinátorů, která proběhne za zavřenými dveřmi a bude se těšit, že se všichni setkáme zde zítra v 9 hodin ráno. Také pan Van de Kamp. Doufám, že se dostaví přesně.